15. června po volbách eh, informovali o mm, tom, že Mauricio Enzo Lupi byl zvolen do Evropského parlamentu, ale pan Lupi je stále ještě ministrem pro dopravu a infrastrukturu, to znamená, že ve smyslu článku 7 z září 1976 E, není jeho funkce z evropského poslance sloučitelná s výkonem jeho funkce v Itálii. A potom podle dalšího článku je napsáno, že tedy e, toto jeho poslanecké křeslo je uvolněno. A nyní, co se týče volby místo Evropského parlamentu. Obdrž